7 a 8 Charty základních práv EU a kromě toho, a to je ten poslední vyjasněný bod, Zhodli eh, jsme se na kompromisním řešení, pokud se týče prováděcího aktu. Rada si přála, aby článek 6 odstavec 4 eh, eh, prováděcího předpisu chtěla, aby tedy platil okamžitě. My jsme se po zvláštním zasedání na toto téma v posledním eh, trialogu eh, dohodli na děleném kompromisním řešení. Pokud se týče technických požadavků na realizaci eh, tohoto nařízení ke zpracování dat i technických požadavků bylo dohodnuto, že mezi palubním ekosystému a, jiní, a jinými poskytovateli služeb nesmí docházet k datovým přenosům, takže to je nyní ošetřeno. Také bych chtěl na závěr poděkovat všem stínovým zpravodajům i účastníkům trialogu a zejména také sekretariátu, který nás velice účinně podporoval. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Axle. Další bod eh, je eh, Europol 5 a tam proběhl dialog 8. Eh, prosince a je nyní mojím, mým úkolem vás informovat. Proběhla debata nad následujícími tématu Eh, byl to postup eh, jmenování výkonného ředitele a ustanovení o parlamentní kontrole. Obě témata eh, jsou centrem otázky Evropského parlamentu. Jde o otázku demokratické zodpovědnosti, pro parlament velmi důležité. V obou tématech jsme eh, absolvovali eh, rozsáhlou debatu eh, zatím bez kompromisu. Pro zpravodaje i stínové zpravodaje je jasné, že nová, nové nařízení o Europolu musí obsahovat jasná ustanovení o kontrolní roli Evropského parlamentu. Příští trialog se bude konat počátkem února a budeme se zabývat zejména pro ustanoveními na ochranu dat. Takže tolik pro vaši informaci. A teď se dostáváme k hlasování. Sorry? We, we need the voting card. Budete potřebovat hlasovací kartičky. Doufám, že všichni máte u sebe. Já si nachystám také tu svou. To znamená situace v Středomoří a potřeba holistického přístupu ze strany EU vůči migraci. To je téma hlasování. Jak víte, měli jsme k tomu také otázku k ústnímu zodpovědění. 5. listopadu jsme o tom hlasovali ve výboru a 25. listopadu se to projednalo na plénu. Chtěla bych poděkovat za výtečnou práci a také za společné úsilí, co se týče dosažení dohody. To znamená, před námi je pouze jedno jediné hlasování. Hlasujeme tedy nyní, zahajuji hlasování a hlasujeme elektronicky. Okay, I close the vote. Uzavírám hlasování. 47 hlasů pro, 4 proti, 6 se zdržel hlasování a ještě jednou blahopřeji zpravodaji. Děkuji vám. And the agenda is the... Dalším bodem pořadu jednání je Evropská agentura pro školení a výcvik v oblasti prosazování práva. Poprosím kolegu Albrechta, aby převzal předsednický post, protože se musím odebrat na jiné zasedání, kde jsem zpravodajkou. Ještě jednou vám děkuji za dnešní dopolední spolupráci. Dear colleagues. Vážení kolegové, začneme tedy projednávat eh, bod číslo 7, což je agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva. Spravodajkou je paní Kinga Gál, tedy agentura CEPOL. A měli bychom projednat návrh zprávy a také rozhodnout ohledně lhůtě pro předkládání pozměňovacích návrhů. Počítá se s 8. lednem, abychom mohli projednat pozměňovací návrhy 5. února. A já nyní předám slovo paní zpravodajce, paní Gál. Děkuji vám, jak jsme to již mnohokrát ve výboru projednali. CEPOL je agentura zodpovědná za výcvik a školení složek v oblasti prosazování práva. V podstatě tato školení probíhají na úrovni EU a jsou zapracována do sítě národních akademií. Je zapotřebí takovéhoto výcviku školení, protože mnozí um, policisté se musí seznámit s nejrůznějšími nástroji ve věcech prosazování práva a naučit se je používat a právě školení v tomto hraje důležitou roli co se týče eh, pokrývání těchto mezer, které existují mezi praxi a teorií. Přidaná hodnota tu existuje eh, prostřednictvím tohoto výcviku, také to povede k usnadnění rozdělení eh, úkolů a mělo by se tedy vše rozšířit po celé Evropské unii. To stávající nařízení také modernizuje právní základ eh, po té, co došlo ke změnám zavedeným prostřednictvím Lisabonské smlouvy. Nyní CEPOL může zavádět eh, nové principy i ve věci eh, vzdělávání a školení, což ostatně parlament několikrát již v minulosti vyžadoval, to znamená tyto změny ve prospěch modernizace. My tedy velice vítáme ten navržený legislativní rámec, ten CEPOLu umožní opravdu efektivně implementovat tyto nové eh, školicí eh, režimy a posílit o celé tady to společenství věci prosazování práva. Celá ta architektura CEPOLu ta by měla zůstat nezměněná. Evropský parlament má jasný postoj, co se týče zachování CEPOLu jako nezávislou agenturu Evropské unie a silně, velice podporujeme tedy CEPOL, aby nadále přispíval i právě tedy k budování, vytváření té opravdové kultuře ve věci prosazování práva. Takže je důležité, abychom se zaměřili na to opravdovou přidanou hodnotu, ehm, ty dostupné prostředky, které má, by se měly jasně zaměřit, zejména na přeshraniční spolupráci, nezbytnou roli koordinace a podpory. To znamená, to stručný úvod. Ještě jednou chci velice poděkovat sekretariátu za to, jak mě podpořil v mé práci. Když jsem se snažila zdůraznit tyto hlavní principy Přejeme si zajistit efektivitu CEPOLu a to prostřednictvím zaměření se na několik tematických oblastí, kde se bude řídit zejména tou hlavní přidanou hodnotou a vyhne se jakékoliv duplikaci práce. Také je důležité efektivněji koordinovat mezi stávajícími agenturami, tak aby se um, stávající zdroje využívaly opravdu efektivně, využít součinnosti. CEPOL je jedinou specializovanou agenturou, která se výlučně zabývá školením ve věcech prosazování práva, takže je třeba se opravdu zaměřit na ty nezbytné priority ve věci školení a vzdělávání. Proto, abychom mu mohli dodat i nové úkoly, je zapotřebí zajistit nezbytné financování zatím ten stávající rozpočet jaksi neodpovídá těm ambicím a narůstajícím úkolům. Proto je třeba i toto vyřešit. Je tu tedy opravdová přidaná hodnota. A ještě chci na závěr zdůraznit, eh, že je zapotřebí eh, to objasnit i otázku jeho roli. Tady v této věci máme nově předložené pozměňovací návrhy. Také je důležité zde jasně stanovit, že by CEPOL měl koordinovat a rozvíjet eh, to školení a výcvik, nejenom poskytovat podporu. Tady zase předkládám pozměňovací návrhy pro to, aby vše bylo efektivní a aby se jasně zaměřili eh, ty dostupné zdroje na několik oblastí, to znamená zejména tu přeshraniční oblast. Takže to je stručně o pozměňovacích návrzích a nyní se těším také na spolupráci se stínovými zpravodaji a na diskuzi. Děkuji vám, paní Gál. A prozatím tu mám pouze jednu žádost o slovo od paní Wikström, ale pokud se i ostatní budou chtít přihlásit, tak tak prosím učiňte. Děkuji, já také chci poděkovat paní zpravodajce za práci na tomto tématu. Ano, já souhlasím, že potřebujeme takovéto odkazy na opravdové evropské hodnoty a evropskou perspektivu. Tady v tomto souhlasím základní práva, ano, ty by měly být ve všech aktivitách CEPOLu, to je naprosto jasné. Takže oceňuji návrh číslo 7 paní zpravodajky. Je důležité, aby se toto dostalo také do textu od CEPOLu. My jsme to měli už u jiných agentur mnohé jiné věci, takže je dobré, že to paní zpravodajka tak jasně popisuje. Aktivita CEPOLu by se měla zaměřit na spolupráci neměla by tak nějak duplikovat to školení na národní úrovni. A ještě souhlasím s paní spravodajkou, že když dáme agentuře nové úkoly, tak je důležité, aby proto měla příslušné nezbytné financování. A také je důležité využívat ty prostředky velice efektivně. A já tedy jsem stále i pro sloučení CEPOLu s Europolem a nebo jim alespoň přidělit společné sídlo, aby se mohlo ušetřit prostředků a mít výhody z této blízké spolupráce. A ještě jednou bych byla ráda, kdyby nám konečně komise vysvětlila, jaké budou dopady rozpočtové, když usadíme Cepol do Budapeště a ne do Hágu. Tady bych chtěla opravdu konkrétní číselné údaje. A pak bych ráda věděla, proč paní zpravodajka chce zrušit osmičku a devítku u článku 3, tedy tyto návrhy. Myslím si, že CIPOL by se měl snažit být dostupný maximálnímu možnému počtu policistů prostřednictvím eh, vhodného vzdělávání a školení. Pak nevím ohledně dvanáctky u společného vědeckého výzkumu, Tady paní zpravodajka mění výraz šel do toho jaksi měkčího mej. Myslím si, že bychom ten výraz šel měli zachovat. Myslím si, že je tu stále ještě prostor pro uh, vylepšení, co se týče cílu a záměru úkolu, zejména co se týče toho školení. Měli bychom vycházet z toho, že je třeba postupovat podle stávajících potřeb, i ve věci spolupráce a policejní spravedlnosti a policejní spolupráce, ale zejména se řídit společnými hodnotami. Například by stálo za to na to, jak zapracovat ve věci těch základních e, práv, jako jiné agentury, když se zabývaly těmi ustanovení o školení, tak začaly třeba ve věci e, těch e, potřeb obětí. A to je pro zatím vše. Děkuji. Děkuji, nemám tu žádné další řečníky na pořadu jednání, takže bych eh, předal slovo zástupci komise. Uh, thank you. Děkuji. Já nemám, co bych dodala k tomu, co již mm, bylo řečeno v Libe minulý měsíc. Uh, Děkujeme zpravodaji za tuto zprávu. Byla, mm, teda byla navržena a beru na vědomí tu, ten příspěvek, který právě panu. Děkuji vám a nyní vracím slovo zpravodaji. Děkuji Cecílie za tento kooperativní přístup Pozměňovací návrh 8 a 9 eh, byl podán, aby mm, byl efektivní, protože má omezené zdroje a eh, tyto omezené zdroje by se měly eh, používat na několik tematických oblastí s jasnou evropskou přidanou hodnotou, což by zvýšilo kvalitu i atraktivitu. To též platí pro návrh, pozměňovací návrh 9, návrh 12. Samozřejmě můžeme mm, diskutovat, jestli tam má být shell nebo may. Já nemám problém s tím slovem shell. Jistě se dohodneme. Ehm, A kolokace, zda by to tam mělo být nebo ne. Ta diskuse skončila. Samozřejmě máte však právo se zeptat komise. Myslím, že a doufám, že bude na tomto nařízení fungovat dobře naše spolupráce. Děkuji. Zrovnání eh, připomínka. Já musím říci, že je trošičku zvláštní, že toto je odpověď komise na velice přesnou otázku. Já bych chtěla čísla. Měly by prezentovat náklady a dopad na tu agenturu. Já ani mm, jsem nevyslechla, neslyšela jsem komisi. To je nejenom ignorance, to je hrubost, že ne, neodpoví na oši otázku, když mi na mě, nás měli plně transparentně informovat. Není to zvláštní? Je komise připravena odpovědět? Ano, já se velice omlouvám. Samozřejmě odpovíme Mm, transparentně na tuto otázku. V tuto chvíli mohu říct toto. My jsme brali na vědomí nejenom žádost koledislátora předložení návrhu nařízení, ale také žádost o posouzení eh, stěhování do Budapešti. Takže to bude velmi transparentní Eh, ta odpověď na otázku. Co, eh, již mm, ta otázka padla minule na výboru Libe, takže jistě bude zodpovězena. Já se omlouvám, jestli moje odpověď byla nebo se jevila jako hrubá hrubost. To nebyl záměr. Děkuji. Monika Holmajer žádá slovo. Poté, co jsem mm, viděla čísla tady v rozpočtovém výboru, tak mohu říci, že jeden z rozhodnutí CEPOL ve prospěch Maďarska bylo, že Maďarsko se zavázalo, že náklady na budovy, nájmy a podobně eh, dlouhodobě převzít. Nizozemská vláda eh, k tomu připravena nebyla jak si neprojevila jakoukoliv připravenost k něčemu podobnému, tím pádem náklady eh, CEPOL v Maďarsku jsou mnohem nižší, než eh, tomu bylo v případě Den Hágu. Eh, Den Hágu mm, byla představa další budovy, mm, patří Europol, což samozřejmě vzhledem k těm prostorům, které jsou Eh, dispozici, to se ukázalo jako praktické, a byla potřeba další budova, ta nebyla k dispozici, v tu chvíli stála by to hodně peněz. Proto rada rozhodla, uděláme to tedy v Maďarsku, protože potřebujeme řešení a mm, můžeme rozhodnout za deset let. O tom, co bude za deset let. Dobře, Mm, pošleme zase žádost um, komisi, aby byl, byla od, zodpovězena. Tím se dostáváme k závěru této diskuse. Chci zopakovat, že sledem k návrhu zprávy, tak lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 8. ledna ve 12 hodin a e, pozměňovací návrhy budou zohledněni 5. února Přejdeme k dalšímu bodu. 27. Ehm, Ehm, listopadu komise publikovala návrh směrnice pro vizionální právní pomoci pro podezřelé, kteří byli zbaveni svobody podle článku 82 smlouvy o fungování Evropské unie. Tento návrh je součástí toho balíčku procedurálních práv pro dokončení cestovní mapy posilování procesních práv podezřelých nebo obviněných v trestním řízení. Během posledního mandátu byl připraven pracovní dokument raporte, s eh, pravodajem panem De Jongem eh, v březnu 2014, eh, který zahájil debatu mezi členy Liberada, začala pracovat, ale ještě nepřijala obecný přístup. Pan De Jong byl potvrzen jako zpravodaj pro osmé legislativní období. Dovolte, abych připomněl, že 11. listopadu pro proběhlo velice zajímavé slyšení o tomto návrhu a také o dalších navrhovaných směrnicích, prezumce neviny, eh, podezřelé eh, děti nebo eh, obvinění v trestním řízení. Nyní Denis de Jong bude prezentovat svůj návrh zprávy a já mu dám slovo. Zda je tedy připraven začít v prezentaci. Máte slovo. Děkuji. Já se omlouvám, já jsem také zrovna mm, něco řešil. Mm, musím eh, říci, že k té své zprávě, aniž bych zacházel do detailů, pokud jednáte s ministerstvem spravedlnosti nebo um, orgány pro vynucování práva, tak oni jsou spokojeni s evropským zatykačem, protože to přináší rychlé výsledky. A protože všichni chceme obecně bojovat proti zločinnosti, tak je to třeba vzít na vědomí. Nicméně, ten přístup um, orgánů činných Eh, v trestném stíhání eh, se týče spolupráce, nebyl nebo mu nepředcházelo to, co by se očekávalo, nějaký katalog procedurálních práv. Máme cestovní mapu procedurálních mm, procesních práv. Je to dlouhý proces. Mezidobí známe mnoho příkladů osob, kteří eh, byli eh, předmětem evropských eh, zatykačů, ale když měli k dispozici právníka, tak neuměli jazyk, neuměli jejich jazyk, anebo se ho nemohli dovolit, pokud uměli jazyk. Takže snažíme se ty mezery zaplňovat. Mezidobí však nejsou žádné skutečné garance pro ty, kteří byli vyžádáni podle evropského zatykače. Toto je špatný přístup eh, od začátku, ale všechny instituce k tomu takto přistupovaly a parlament byl jaksi nejméně spokojen s tím, ale nemohli jsme to zvrátit. Co jsme ale udělali, bylo, eh, že na jedné straně jsme řekli, že to urychlíme, ta procesní práva co nejrychlíce, Samozřejmě to závisí na návrzích komuse a radě, aby s námi spolupracovali. A na druhé straně během e, předchozí legislativy jsme měli mm, představu o tom, jak fungoval evropský zatykač. A e, dodatečnými zárukami, ale nic se v tomto směru nestalo. To znamená, že ještě větší tlak na procesní záruky samotné, aby platili co nejdříve, aby byly úplné, ne fragmentované. A s tímto eh, jsem tedy napsal svoji zprávu eh, v tom směru, že nemám rád, nebo nelíbí se mi ta cestovní mapa jako taková, ale s tím se nedá nic dělat. Co se týče ale právní pomoci, bychom to fragmentovali ještě více, že by bylo směrnice a nezávazné doporučení, možná jenom politicky závazné doporučení, pak by to bylo ještě problematičtější. Celá ta struktura, kterou se snažíme vybudovat, e, co do procesních práv, které, kterým chybí garance. Proto jsem si domnívá, že bychom měli minimálně zajistit, aby nutné prvky, které určují, zda někdo má právo na právní pomoc, jsou všechny v té směrnici, například nárok, kritéria nároku, bez e, specifikace jsou tam alespoň zmíněna. Pokud budou dostatečné záruky v té směrnici, budeme moci říci, že tam bude jiné doporučení, ale toto, že jsou práva já nejsem pro fragmentovaný přístup cestovní mapy jako takový, ale musíme zohlednit to, že jsme přijali směrnici o přístupu k právnímu zástupci, pokud neuznáme tedy um, právo na právníka, tak právní pomoc nelze oddělit. Takže můj základní princip v těch všech pozměňovacích návrzích bylo méně fragmentace, pokud uznáme právo na přístup k, právní, k právníkovi, tak nemůžeme říci, že ti, kteří ne, nemají peníze na to, aby to zaplatili, tak budou jaksi vyloučeni z toho práva na přístup k právníkovi. Eh, kom, přístup komise redukuje nárok na právní pomoc ve srovnání s eh, přístupu k právníkovi, takže bych zašel dál a řek, říkám, že bychom měli mít co nejmenší fragmentaci a proto říkám, pokud je právo na přístup k právníkovi, pak by mělo být, mělo být i právo na právní pomoc. Já respektuji rozdíly v členských zemích, co se týče právní pomoci, ehm, ale co se týče třeba kvality právníka, která bude skutečná, nikoli nějaký student, protože stát nezaplatí za skutečného právníka v rámci právní pomoci. Takže je tady spousta eh, prostoru pro členské státy. Jsou tady rozdíly v systémech, v nákladech, to respektuji. Ale co se týče obecných principů, nároků, kvality právníků, tak pak můžeme hovořit o Eh, spravedlivém balíčku. Vím, že v radě to nejde příliš dobře. Je eh, asi to bude vyžadovat větší rychlost v příštích měsících. Také je tady mm, určité mlčení ze strany členských zemí. A já říkám, nemůžete mít jaksi eh, dort a zároveň ho jíst. Když chcete evropský zatykač, a již jste odložili eh, procesní práva na dlouhou dobu, tak teď je čas jednat, čas na to uvědomit si, právo, jak, eh, jaké je plné právo na právní pomoc. Tady se těším na vaše reakce. Stínový zpravodajové, to jsem nezorganizoval předtím, než jsem vypracoval svoji zprávu. A jakmile budeme vědět, jak, kde každý stojí, tak bychom se mohli sejít a e, najít pokud možno nějaký konsensus. Děkuji. E, Děkuji. Paní Sipl a paní Sargentini si přeji promluvit. A nejdříve tedy paní Sipl. Děkuji. E, Denis e, už toho zmínil hodně. A já se z tohoto důvodu omezím eh, pouze na několik málo bodů. U toho eh, druhého balíčku, eh, pokud se týče procesních práv, tak já myslím, že tady se komise držela mm, velice na ústě. My bychom si přejili, přáli, aby do těch zvláštních procesních práv byla zahrnuta také práva dětí, ale také třeba právní pomoc, neboť tady návrh komise zdaleka neodpovídá tomu, co jsme chtěli. Prostě tady musí být opravdu zajištěno právo na právního zástupce. Já bych chtěla poděkovat Denisovi, eh, za práci, kterou jste odvedl, ale e, i když tedy e, nebyla zatím oficiální setkání zpravodajů, tak e, měli jsme už určitou výměnu názorů. Tady jde nejenom o obecné návrhy, nároky na úhradu poplatků či nákladů. A toto je třeba řešit v textu směrnice, ne v podobě nějakých doporučení, eh, poněvadž to bude pěkný zmatek. Eh, také potřebujeme hovořit o kvalitě pomocí a dále eh, také určitých vlastních přání dotčené osoby, poněvadž určitá eh, míra důvěry je nezbytná při poskytování právní pomoci. No a samozřejmě také časový rámec. Tady máme velmi, velmi eh, nejasnou situaci a tady prostě je třeba, aby třeba pomoc byla poskytnutá včas a eh, ne až někdy, prostě když už je po všem. Dále možnost případného následného, následné úhrady nákladu, eh, tak zde to musí být udělané tak, aby lidé upouštěli od eh, využívání právní podpory, na kterou mají nárok, eh, poněvadž budou mít obavy z toho, kolik to bude stát a že to následně budou muset všechno platit sami. Já se těším na další konstruktivní spolupráci eh, se zpravodaji a eh, tak, abychom dosáhli společné stanoviska taky vůči rady. Eh, taky ještě paní Macola, já se omluvám, že jsem ji přehlédl, takže prosím dávám slovo. Děkuji. Eh, kolegové, eh, radši tady dneska není, takže já eh, převezmu hm, tedy to stínování za naši skupinu pro dnešek. Především děkuji Denisi de Jongovi za odvednou práci. Já jsem jeho poslinací návrhy si pročetla velmi podrobně. My jsme dosud neměli schůzi stěnových zpravodajů a já se těším na debatu se stěnovými zpravodaji. Mám určité předběžné eh, komentáře. Eh, myslíme si, že eh, tato směrnice se obecně ubírá správným směrem, nicméně stavila by se velmi opatrně eh, k příštím vyjednáváním a je důležité zachovat zejména vhodnou rovnováhu. Spravodaj eh, by si přál rozšířit eh, působnost této směrnice jednak tím, že by, že by nárok na pomoc rozšířil na veškeré formy právní pomoci a dále, aby se aby tento nárok měli eh, všichni podezření, nejenom pouze ti, kteří jsou zadržováni a tedy eh, v nesvobodě. Já bych chtěl říct, že tady musíme být opatrní, abychom nezašli příliš daleko. Chceme také stanovit minimální standardy pro procedurální práva a s tím související právní jistotu. Přejeme si zajistit přístup právu ale není na nás, abychom eh, byli příliš eh, přísní na, v požadavcích na členské země. Měli bychom zůstat nohama na zemi, eh, pečlivě zjišťovat, zda náhodou ne vpadáme do suverenity členských zemí. Eh, také není nutné eh, za každou cenu jít do sporu s radou. Také chci ještě říct toto, eh, právní pomoc je třeba poskytovat s určitou kvalitou, nicméně neměli bychom jít na to, co je nezbytné a přiměřené. Dále zpravodaj si přeje eh, vymazat eh, tu část, která se hovoří o eh, uchovávání dat. A zejména tam, kde toto právo nebylo využito. Toto je podstatné pro členské země, aby hm, mohly posuzovat, jak funguje jejich právní systém. Za třetí, poněkud mě překvapuje zvláštní zmínka dětí na eh, zmínka práva dětí na eh, právní pomoc, která je nyní vyškrtnutá. To by mě zajímalo, proč to by tento Eh, pozměňovací návrh chtělo více vysvětlit, eh, protože děti jsou zvláště zranitelné a potřebují speciální pozornost. A dále eh, kritéria o tom, kdy vzniká nárok na právní pomoc, je třeba ještě dále upřesnit, poněvadž je to prostě v rámci objektivity. Já se velice těším na další spolupráci s panem De Jongem a dalšími stínovými zpravodaje na dosažení silné a konsensuální pozice. Děkuji vám a nyní paní Sargentini za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla srdečně poděkovat Denisi de Jongovi za podrobnou a kvalitní zprávu. Také velmi vítám, že se pokouší z návrhu, který prakticky je jenom eh, malou, eh, který, který tedy zpracovává malou část toho procesu a procesní nákladu a eh, snaží se to dále rozpracovat v zájmu posílené spolupráce na poli justice. To je, to je eh, skutečná eh, slabina, to, že tady nadále chybí eh, skutečná pomoc obviněným. Denis se snaží zajistit také to, aby situace v, i v naší zemi, jsme oba holanděné, eh, kde stále je ještě deficit této oblasti, tak aby skutečně člověk měl od počátku přístup eh, k právním službám. Eh, kolegové už to tady řekli, my si také přejeme, aby bylo možné zpětné proplacení nákladů, pokud si eh, někdo tedy eh, z vlastních prostředků eh, dovolí právní pomoc. No. Tady je prostě nejistota hm, zatím v té oblasti, zda po skončení procesu přijde nebo nepřijde masný účet, čili tady skutečně to je třeba předem ošetřit. Eh, další věc, děti a jejich právo na procesní pomoc a úhradu nákladu. No tak eh, to se řeší na národní úrovni. A jestliže říkáme, že se nechceme vměšovat, tak nevím, jestli je to takto rozumné. Myslím si, že i zde, zde bychom měli hledat možnosti eh, úpravy eh, úhrady procesních nákladů tak, aby to nebylo v každé zemi jinak. Já si myslím, že eh, pokud máme společnou linii, tak já myslím, že bychom v jejím rámci toto mohli takhle ošetřit. Pokud ty minimální požadavky stanovíme příliš nízko, pak se obávám, že eh, to sice bude na papíře vypadat dobře, ale eh, v praxi to potom příliš nepomůže. Opět by mohlo nastat to, že náklady na advokáta nebudou tak vysoké, že to v praxi nikdo nebude moci dovolit prostě nemůžeme to nechat eh, jenom na jakémsi charitativním cítění, ale je třeba prostě zajistit to, aby eh, bylo možné eh, tady mít jistotu, protože třeba v Holandsku není možné udržet v provozu advokátní kancelář, která spolehá pouze na eh, proplacení eh, svých eh, poplatků pro klienty, kteří to sami nemohou dovolit, čili to je velká škoda, že to tak je. No ale vidím, že se k tomu stavíme velice podobně, takže já se těším na spolupráci s zpravodajem a snad to vyřešíme celoevropsky. Eh, mm, pane Stevens, děkuji, pane předsedo. Já bych měla pár otázek mm, v otázce, tedy ve věci práva na finanční výpomoc s náklady procesu. To je sice hezké, ale pozor na to, aby to nemělo negativní dopady. Musíme si uvědomit, že v českých zemích existují různé eh, právní situace, různé právní prostředí. A jestliže tedy se pokoušíme o eh, sjednocení, eh, tak dáváme velký pozor na to, aby tam, kde e, situace tady v těch členských zemích, kde je vyřešena dobře, aby se v důsledku e, celoevropské úpravy nezhoršila. Samozřejmě, že tady je riziko. Já e, jsem poslouchala tedy to, co je tady o, řečeno o nákladech. To samozřejmě jsou reálné problémy. Pak tady máme země, které mají také finanční potíže a pokoušejí se své náklady nějakým způsobem udržet pod kontrolou. Tady jde ale o práva podezřelých a obviněných a e, tady je e, třeba mít v rovnováze ohledy na náklady a ohledy na peníze. tak eh, eh, mm, u nás eh, tady se používá, anebo také nepoužívá evropský zatýkací příkaz a teď je třeba trošku zjistit, jak to vypadá v praxi. Také třeba nevím, který orgán je zodpovědný za schvalování úhrady procesních nákladů. Je to, je to orgán tedy v té zemi, kde byl dotyčný zatčen, nebo v jeho domácké, domovské zemi, nevím. Také si myslím, že eh, je třeba, abychom se bavili také otázkou nákladů v souvislosti s kvalitou poskytované procesní pomoci. Tu je třeba zachovat. Třeba eh, v Belgii se často používají, využívá služeb eh, praktikantů a, a existují pak také eh, advokáti, kteří pracují bezplatně ale to je eh, tak trošku nestabilní. V Nizozemí třeba je advokátní kancelář, eh, která eh, poskytuje, nebo které poskytují bezplatné služby a slouží takto slouží takto, nebo je vlastně co ve službách státu tady eh, to asi taky není úplně dobré, čili tady by to chtělo nějakým způsobem vyvážet. Eh, já tedy netvrdím, že všechno má být eh, všechno má být bezplatně, nebo že všechno má platit stát, a nebo že všechno můžeme hledat praktikantům. Ne, tady je prostě třeba nastavit nějakou hodnou situaci. Děkuji, děkuji za příspěvky. Ještě předtím, než předám slovo zpravodaji, tak bych dal příležitost komisi a radě, takže v první řadě paní Extrém za komisi. Děkuji. Komise vítá návrh pana zpravodaje a četli jsme to s velkým zájmem. Chtěli bychom poděkovat zpravodaji za výtečnou práci. Komise předložila dva návrhy ve věci právní pomoci směrnici a doporučení. Ve směrnici jsme se soustředili na ty eh, nejnaléhavější témata v danou dobu, a k dalším věcem jsme tam pak převzali. Učinili jsme tak z důvodu proporčnosti a subsidiarity. To znamená, tedy všechna témata jsou důležitá, nicméně jako první krok jsme chtěli začít s legislativou v těch věcech, které považujeme za nejdůležitější. To znamená, v centru stojí poskytování právní pomoci těm, kteří jsou nejzranitelnější, to znamená lidé, kterým byla jaksi odebrána svoboda, Samozřejmě, že právo těchto lidí na právní pomoc se těžko eh, zajišťuje, aby měli opravdový přístup k právní pomoci. Takže toto právo bylo rozšířeno na všechny podezřelé obviněné osoby. My toto právo vítáme a jsme ochotní to projednávat. Nicméně chceme zdůraznit, že podezřelí a zbavení svobody jsou v té nejzranitelnější pozici. Proto rozšířit působnost i na ty uh, další podezřelé obviněné osoby nijak nezmí, nesníží to právo na právní pomoc osob, které byly zbaveni svobody. Dále se tu navrhuje zavést další kritérie způsobilosti. To je také zajímavý krok a myšlenka, kterou vítáme a jsme ochotní projednat. Myslíme si, že to můžeme také nalézt v tom doporučení a má to určitou přidanou hodnotu, co se týče rovných podmínek a určitou konvergenci právních nástrojů. Pak standardy pro efektivitu a právní kvalitu, to také vítáme a jsme ochotni projednat o to, jak nejlépe se tohoto chopit, tedy z toho legislativního hlediska a těšíme se na úzkou a plodnou spolupráci s Evropským parlamentem a doufáme, že se nám podaří společně nalézt takové normy a takovou směrnici, které budou proporční a budou podporovat vysoké normy pro právní pomoc pro podezřelé a obviněné osoby v trestním řízení. Děkuji. Děkuji a nyní za předsednictví rady pan Luka de Mates. Děkuji, pane předsedo. Také za radu my chceme poblahopřát panu zpravodaji eh, za tento první dokument, který tak nějak stanovuje postoj parlamentu k této významné směrnici. Rada a italské předsednictví věnovalo velké jednací úsilí i v rámci těch dalších nástrojů, v rámci balíčku, podobně jako to bylo v listopadu eh, roku 2011 ohledně práv v mladistvích, eh, procesních práv a tak dále. To znamená, rada už má stanovisko pro jednání a jsme rádi, že s parlamentem můžeme začít jednat, až bude připraven. Jak jsem již předeslal, tato směrnice byla dlouho projednávána. Byly učiněny jasné kroky vpřed a principy v podstatě eh, tedy existují, už tu máme dohodu. Co se týče globální dohody, globální dohoda ještě nebyla možná, protože se členské státy nemůžou dohodnout ohledně některých aspektů směrnice. Cíl této směrnice nicméně všichni sdílíme, souvisí to s tím, že všechny členské státy EU mají systém udělování takovýchto práv, takže zapotřebí, aby normy této směrnice byly schopné nějakým způsobem harmonicky doplnit ty stávající systémy. No a pokud bude existovat rovnováha, tak je zapotřebí respektovat. Tady se jedná nejen o finanční prostředky, ale i o kvalitu poskytovaných služeb. No a z tohoto hlediska rada se zájmem přijímá poznatky a připomínky, které, které se objevují ve zprávě. My to vše zhodnotíme, zanalizujeme a jsme připraveni otevřeně jednat, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Jménem rady eh, chci potvrdit to, co říkala paní Sipel. My jsme vyšli ze základu při tom jednání z toho návrhu, který měl jasně definovaný rámec. Nicméně možná nevždy ve smyslu toho, co navrhla rada, co se týče té právní pomoci. Tady rada velice intenzivně pracovala na návrhu i na připomínkách Evropského parlamentu budeme pracovat. Ještě chci ale připomenout, že ty připomínky půjdou takovým směrem, aby celá diskuze probíhala na co nejvyšší úrovni. My v radě tedy pracujeme na návrhu, který vychází ze studie dopadu. Ta je o něco omezenější než návrhy a parlamenty, návrhy připomínky z parlamentu. Rada bere v potazu také tu skutečnost, že se k tomuto návrhu vyjadřily i národní parlamenty, a to na základě principu subsidiarity. A souhlasím s tím, co tu zaznělo, tedy že i tyto aspekty je třeba brát v potaz v průběhu jednání. My jsme si tedy vyslechli vaše stanovisko a budeme se snažit v co nejkratším čase vykonat naši práci. Děkuji. Děkuji a nyní bych rád předal slovo zpět panu zpravodaji, aby uzavřel tuto výměnu. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat všem řečníkům, kteří se zapojili do diskuze. Chci také poděkovat zástupcům komise a rady, kteří vyjádřili velice otevřený postoj. Já vám to za to opravdu děkuji. To znamená, že tady v parlamentu můžeme dobře pokračovat, spolupracovat se stínovými zpravodaji. Spra- a vést opravdový dialog s komisí a s radou. To si myslím, že je vhodné. Nebudu zacházet do podrobností ke všem těm věcem, které to nadnesli kolegové. Pouze chci říct ještě k té situaci, jak to vyjádřila kolegyně v Nizozemsku. Zaznamenali jsme tedy, jaké jsou ty obrovské narůstající náklady na procesní řízení. Navyšují se, ale pak dospějeme k tomu, že tedy právo na tu právní pomoc e, není podpořeno finančními prostředky. I společnost je rozpolcena, že tedy ti, kteří mají prostředky, tak si mohou zaplatit veškerou pomoc, všechny ty advokáty, ale ti, kdo nemají prostředky, tak prostě nemohou. Tady to je pak otázka kvality obhajoby a to rozhodně nemůžeme přijmout musíme eh, zajistit nejen přístup k obhajobě, ale také rovnost, eh, co se týče kvality, a to pro všechny. A co se týče případu nezletilých, já nechci, aby právo na pomoc ehm, nezletilým bylo na to nahlíženo jako na nějakou výjimku, mělo by na to nahlíženo být stejně jako součást těch obecných podmínek pro všechny. Pokud si někdo myslí, že je lepší tady stanovit nějaký adekvátnější vztah, lepší vztah mezi jednotlivými právními nástroji, tedy konkrétně mezi tímto a mezi tím, který se zabývá právě nezletilých, můžeme se na to podívat. Ale přístup nebo právo na přístup právní pomoci to není něco, mohli kvantifikovat. To právo existuje. Ale co tady zamýšlíme provést, je stanovit minimální záruky Myslím si, že to je alespoň to minimum, co můžeme udělat. A co se týče následujícího postupu, mohu říci, že jsem ochoten, více než ochoten, začít konzultovat veškeré stínové zpravodaje, abychom objasnili všechny pozměňovací návrhy. Nicméně poté tedy, co budeme mít ty návrhy, tak se můžeme sejít tady i na úrovni našeho výboru, abychom se podívali, zda můžeme dosáhnout nějakého společného postoje, což bude tady ten nejlepší postup pro to, abychom následně jednali s radou. A já jsem si jistý, že budeme mít mnoho příležitostí pro to, abychom se mohli tedy mezi sebou dohodnout a najít nějaký ten společný přístup. Děkuji vám. Rád bych ještě oznámil, že lhouta pro předkládání pozměňovacích návrhů ke zprávě pana De Jonga je 30. ledna ve 12 hodin. A k dalšímu bodu pořadu jednání tím je výměna názoru s ministry Alfanem, tedy panem ministrem vnitra, a s ministrem Orlandem, tedy ministrem spravedlnosti italské vlády budeme muset učinit krátkou přestávku, protože oni ještě nedorazili. To znamená, společně se zde sejdeme za 20 minut, to znamená za 10 minut 11. Máte krátkou přestávku na kávu. Za 10 11.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 Kolegové, rádi bychom pokračovali v zasedání, tak se prosím posaďte. Možná požádám zbývající kolegy, aby se vrátili. máme tady na programu výměnu názorů s panem Olandem, ministrem spravedlnosti a doufejme také s panem Alfanem, ministrem vnitra. To se týká závěru italského předsednictví v oblasti justice a vnitra. Já chci srdečně přivítat pana Orlanda, italského ministra spravedlnosti, který bude prezentovat hodnocení aktivity italského předsednictví v oblasti justice a pana ministra Alfana, který doufejme se k nám připojí později, který se účastnil také ministerského setkání ministru vnitra GES 6 a bude informovat o e, části týkající se vnitra a poskytne nám feedback. Doufejme, pokud dorazí. Co se týče praktické organizace, máme jenom pana Orlanda v tuto chvíli, takže začne pan Orlando a pak budou mít kolegové příležitost si vzít slovo. Takže pane Orlando, děkuji, že jste přišel a máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové komise, vážený pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za tuto příležitost. Eh, bych vás informoval o tom, co se dělo za posledních šest měsíců. Italské předsednictví by chtělo prezentovat výsledky práce během tohoto období. My jsme řešili různé otázky, které byly otevřeny, stanoveny jako cíle v červnu nebo v červenci. A e, podnikli jsme celou řadu důležitých kroků v řadě oblastí. Ochrana základních práv, ochrana osobních dat, trestní sféře, elektronická justice, postupy, procedury a e, tváření pocitu bezpečí a důvěry. Dovolte, abych prezentoval některé konkrétní výsledky italského předsednictví během tohoto období, co se týče vašeho výboru. A samozřejmě budu k dispozici na, eh, k odpovědi na vaše otázky. Ochrana osobních dat, to bylo velmi důležité téma v tomto semestru. Byly tady různé překážky, které byly překonány, aby se nám podařilo dosáhnout tohoto cíle. Komise přišla s konečným definitivním řešením Eh, se týče začlenění různých eh, platných nařízení. Rada no ano, která poskytla určitou úroveň flexibility eh, členským zemím, které mají řešit problémy ve eh, veřejném sektoru, především ochranu eh, veřejných dat v veřejném sektoru. Ehm, současně eh, delegace žádali větší flexibilitu, aby mm, byly změněny specifické normy, ale tyto standardy ochrany osobních údajů musí být Máme také předběžnou dohodu radě ve čtvrté kapitole nařízení, které se týká povinnosti zodpovědných osob za zpracování údajů. A to bych zdůraznil, tato kapitola je rozhodující pro hospodářské ekonomické subjekty, které zpracovávají osobní údaje, což také definuje garanční standardy, které třeba respektovat musí existovat rovnováha mezi vysokou úrovní ochrany údajů a současně to musí být rozumné opatření za e, rozumných administrativních nákladů. Abychom nepostihovali soukromé aktivity a soukromý sektor, tak se nám, myslím, podařilo dosáhnout uspokojivého kompromisu. Rada um, pro spravedlnost a vnitro potvrdila všeobecnou architekturu návrhu předsednictva, i když se dlouho diskutovalo o takzvaném one-stop shop, tak tento návrh chce uchovat výhody eh, z jednodušší koherentnosti při aplikaci tohoto nařízení, které vyplývají z původního návrhu komise, a zároveň berou v úvahu nejvyšší úroveň ochrany práv občanů zároveň zabezpečit La condivisione da... přístup k administrativním postupům. Takže tímto způsobem ta dohoda, která byla dosažena, se bude následně analyzovat na technické úrovni, aby byly připraveny detailní pravidla. Co se týče o směrnice pro e, trestní soudní postupy a policejní aktivitu, tak i v tomto jsme postupovali, stoupili dál, chtěli jsme dosáhnout maximální úroveň ochrany a zároveň zabezpečit co nejúčinnější rozhodovací proces. Co se týče e, mezinárodní přesun informací a údajů, tak se nám doposud nepodařilo dosáhnout dohody, protože um, obecné věci se stále definují. Víme, že parlament um, připisuje velký význam tomuto tématu. Upozorňujeme na to, že od června tohoto rodu. Pokaždé, když se Rada pro spravedlnost sešla, tak se dohodla o um, základní části no, nástroje. Takže Rada velice rychle spěje k globální dohodě, aby se mohlo tedy začít jednat. Co se týče ochrany údajů, tak tady je důležitý vztah mezi EU a USA. My jsme e, se rozhodli přijít s legislativním odpovědí, abychom zabezpečili přístup e, evropským občanům. Věci, které se týkají této záležitosti, by měly mít dopad na definitivní text. Budeme sledovat, jak se bude vyvíjet jednání v trestním sektoru jsme věnovali pozornost otázce evropského prokurátora. Zaznamenali jsme významný pokrok v oblasti a analyzovali jsme důležité části nařízení, e, pokud jde o vyšetřovací kompetence budoucího evropského prokurátora ve spolupráci s národními Mm, prokurátory. Snažili jsme se o lepší koordinaci těchto aktivit. Um, v prosinci se ministři dohodli orientovat tak, aby dosáhli vyšší nezávislost členů EPO. Úspěch této diskuse a práce na technické úrovni za italského předsednictví bude takto základem pro budoucí úpravu tohoto textu a budoucí um, předsednictví dosáhne, jak jsme přesvědčeni, velkého pokroku. Abychom měli i jednotlivé legislativní iniciativy v trestním sektoru koherentní, tak jsme e, spustili jednání o směrnici v oblasti ochrany finančních zájmů unie. V krátké době jsme zaznamenali velký pokrok. Ehm, některé věci jsou ještě otevřené, ale jsme si jistí, že se to podaří úspěšně vyřešit ehm, během budoucího předsednictví. Také bych zdůraznil pokrok v reformě Eurojustu. Podařilo se nám schválit na úrovni ministrů eh, přístup celého, celému textu a výjimky z kapitoly o údajích, která potřebuje ještě následnou analýzu. Je jasné, že eh, otázka je také budoucnost EPO. Doufáme ale, že se nám podaří definovat celý rámec a rada bude co nejdříve připravena začít jednat s parlamentem, abychom měli společný přístup, aby se toto nařízení co nejrychleji schválilo. Ochrana práv vyšetřovaných a obviněných. To jsme přešli analýzou v radě na základě návrhu, který vychází z prezumpce neviny. Prosincová rada přijala uh, závěry. Jsme rádi, že můžeme pokračovat v rozhodovacím procesu. Velký pokrok byl zaznamenán i v návrhu, co se týče provizorní tutely na náklady státu nebo legální právní pomoc a mnohé otázky jsou ale ještě otevřené. Toto je v stádiu příprav v radě. Uh, co se týče o vážné formy trestných činů, organizovaný přeshraniční zločin a tak dále, tak to vyžaduje neustálou spolupráci mezi předsednictvem, eh, členskými státy a občanskou společností. Jsme si vědomi významu této výzvy eh, zločinci a organizace musí být, jim být zabaveny majetky, které jsou výsledkem nelegální činnosti. Um, v tomto smyslu předsednictvo žádalo uh, na radě o potvrzení potvrzování soudních rozsudků. Um, Chtěli jsme diskusi o tom, jak by se to mohlo aplikovat na všechny formy konfiskace majetku v rámci trestního řízení. Um, Mm, vychází to ze setkání v Syraku za 22. a 23. září. Um, výsledky této diskuse pak analyzovali ministři spravedlnosti. Um, v červenci jsme oznámili, že uh, připisujeme velký význam vzdělávání soudců, soudních pracovníků, prokurátorů. My jsme schválili ministrům mm, a nabídli jsme všem aktérům, členským zemím, organizacím, aby mm, podporovali nabídku možností vzdělávání v této oblasti. Rada v prosinci schválila tyto závěry. Další významné téma aspekty eh, kompetence v trestní spravedlnosti, případně v takzvaných zahraničních bojovníků. Tady šlo o spolupráci a výměnu názoru mezi ministry spravedlnosti, eurojistem a koordinátorem pro boj proti terorismu, abychom získali adekvátní možnosti a odpovědi na tuto problematiku. Důležitý je aspekt respektování lidských práv. Paralelně probíhá diskuse s kolegy vnitra, ehm, protože jde o to, jakým způsobem se ehm, vytváří realizace rozsudku a jak se respektují lidská práva. Mm, ministerstvo vnitra ehm, věnuje celému tomu procesu, jak tedy realizovat prevenci trestných činů, jaké jsou sankce, způsob výkonu rozsudků, které jsou velmi specifické v případě e, zahraničních bojovníků. Italské předsednictví využilo prosincovou radu, aby upozornilo členské státy a komisi na usnesení mm, výboru Hrims z mm, bývalého období pro boj proti organizovanému zločinu, korupci, boj proti špinavým penězům. Doporučení má mnoho zajímavých bodů a jsou analytické i operativní. úvahy předsednictví, tak jak byly mm, předloženy k tomuto usnesení. Dovolte mi, co se týče výsledků našeho předsednictví v let jednání v oblasti občanského práva. O výsledcích budeme informovat předsedu, ale dosáhli jsme dohody v návrhu na Eh, týkající se procesu insolventnosti, což je důležité téma v době hospodářské krize pro přežití firm, které mají eh, takto dostat druhou možnost fungovat. Je jasné, že hospodářská ekonomická krize často eh, přináší situace, kdy organizovaný zločin, ty subjekty, které mají nelegální kapitál, v případě nedostatku transparentních postupů na poskytnutí zajištění solventnosti, tak tyto entity jsou schopny nabízet špinavý kapitál firmem, firmám, které jsou v potížích. My jsme eh, se rozhodli pro všeobecný přístup. Hmm kdy um, tuto činnost přenecháváme dalšímu předsednictví. Očekáváme, že dojde ke zjednodušení postupů. Vzali jsme v úvahu závěry rady návrhům tohoto nařízení a uh, podmínili jsme jednání o eh, to, co, co se týče režimu manželství a z toho vyplývajících dědictví příštím období bude třeba pro členské státy, které mají stále problémy, nalézt eh, potřebná řešení. Eh, přál bych si upozornit tento výbor, že italské předsednictví Asi in conclusione eh, infine la presidenza italiana ha operato in un contesto istituzionale di profonda. italské předsednictví pracovalo v institucionálním rámci, který se neustále mění. Byly definovány nové, nové strategické směry pro eh, spravedlnost a bezpečnost, ale věříme, že jsme udělali dobrou službu evropskému mm, prostoru spravedlnosti a bezpečnosti respektující základní práva, zároveň mm, diverzitu členských států. Těmito slovy vám děkujeme za pozornost a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Uh, Děkuji za tento obsáhlý úvod. Eh, pan Alfano zatím nedorazil, je teprve na cestě do parlamentu a z tohoto důvodu nejdříve eh, si dáme kolo otázek na pana eh, Orlanda. A už tady máme prvního přihlášeného do diskuse a to je pan Ony. Děkuji vám, pane ministře, za jasnou prezentaci a taky děkuji italskému předsednictví za příspěvek eh, k tomuto reálnému pokroku. Chtěl bych se zaměřit na problém regulace ochrany osobních dat. Otevřeně bych řekl, že jste příliš optimistou pokud se týče prezentace eh, dosavadních výsledků a tedy toho, kdyby mělo být dosaženo cíle a mělo být schváleno řešení, eh, které si přeje parlament. Když hovoříme o jednom kontaktním místě, měli bychom zvážit, že řešení, která se příliš odchýlí od principu, tak jednotné kontaktní místo bude pro toto nařízení nepříznivé. Také bych chtěl říci, že to jedno kontaktní místo není něco, na čem by se země byly, shodno, byly schopny shodnout. A myslím, že je třeba pamatovat, že potřebujeme řešení funkční a naplnitelná. Čili pokud bychom to příliš komplikovali, tak jak to bylo navrženo ve One Stop Shop, tak eh, to všechno eh, by nám zkomplikovalo implementaci. Děkuji vám eh, všem za příspěvky, za tedy příspěvek italského předsednictví, ale možná, že hm, kdybyste mohl poněkud rozvést, jak se k tomu staví jednotlivé členské země, bylo by, to, bylo by to daleko lepší pro pochopení celého procesu. Děkuji a nyní paní Činiči. A e, prosím, e, zkuste se vždy vejít do dvou minut se svými otázkami. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu ministrovi za e, rozsáhlý výčet prací vykonaných za italského předsednictví. Vy jste hovořil o těch nejzásadnějších otázkách, kde bylo dosaženo velkého pokroku. Já sleduji zejména činnost, která se týká problematiky evropského prokurátora. Vy jste hovořil o definici kompetencí ale já myslím, že v této souvislosti je třeba také rozlišovat eh, mezi vztahy s jinými eh, stávajícími subjekty, jako je třeba Eurojust, Europol, OLAF. Stejně významná byla také práce v souvislosti se dvěma návrhy o presumci neviny. Mohl byste nám říci eh, trošku více o tom, jak se bude dělit kompetence mezi evropskými, evropským prokurátorem a subjekty, o níž jsem již eh, hovořil. Pokud vím, je důležité také Eh, jejich vztah s Applem, poněvadž eh, tady je třeba zajistit eh, práva všech zainteresovaných subjektů vyšetřování. Také by mě zajímal názor pana ministra a v této souvislosti a také bych chtěl poděkovat, že jste také připomněl důležitost eh, intenzifikace boje proti organizovanému zločinu v každé podobě, což eh, má v skutku eh, negativní vliv na reálnou ekonomiku všech členských zemí. Takže děkuji a kdybyste to mohlo trošku ještě rozvést. Děkuji paní Činiči a pan Skřipek. Děkuji vám. Italské předsednictví pracovalo na směrnici o e, stejném zacházení e, s lidmi e, nezávisle na sexuální orientaci, náboženské orientaci a tak dále. Prostě směrnice o rovném zacházení Mnozí eh, lidé se obávají, eh, že by to mohlo eh, negativně ovlivnit osobní lidská práva. Jiní se zase domnívají, že je to naprosto zbytečný kus legislativy a jiní zase říkají, že vágní vyjádření která zde nacházíme, mohou vést k bizárním interpretacím já jsem mezi těmi, kteří se dopisem obrátili na předsedu Junkra a požádali jsme ho, aby tento návrh zrušili vzhledem k tomu, že je velkým narušením kontinuity eh, legislativy. Eh, co si myslíte vy, že by se s tím mělo dělat? Ano, děkuji. Eh, nyní máme ještě dvě další otázky, tak prosím, zkuste eh, být struční a mm, poté bude odpověď a poté se budeme věnovat eh, panu ministrovi, který právě přijal. Děkuji, pane předsedo. Vítám pany ministry Orlanda a Alfana. Včera byl den boje proti korupci. Víme, že je to téma zajímavé pro celou Evropu. Již v roce 2013, ale taky v roce 2014, Rada doporučila v rámci ekonomického semestru, eh, tedy Rada doporučila Itálii posílit protikorupční opatření a prodloužit eh, v současnosti velmi krátkou promlčecí dobu. Mě by zajímalo, zda Itálie tyto požadavky splnila a jaká konkrétní opatření byla přijata v boji proti korupci. Dále, co se týče směrnice boje proti diskriminaci, jak to již řekl kolega. V rámci posílené spolupráce by bylo třeba prolomit eh, současnou blokádou. Eh, nedostatek výsledku může být zklamání, nebo jde o velmi citlivé téma, které se zabývá důležitými cíly. Dále, co se týče práv osob uvězněných, tady se hovořilo o osvědčených postupech, e, zájemné uznávání rozsudku a tak dále. Takže prosím, informujte nás také, čeho bylo dosaženo v této oblasti. Dále eh, elektronická justice. Cílem je vytvoření rámce, který by měl usnadnit přístup k justici ve všech členských zemích, tedy elektronickou cestu. A dále, pokud se týče směrnice BIF, v souvislosti s ní vyvstaly problémy, třeba pokud se týče Eh, o rozšíření působnosti mm, o DPH, té je směrnice, která potom bude právním základem fungování evropského prokurátora, čili mě by zajímala pozice rady také v souvislosti s tímto bodem. A pak s vámi také ještě souhlasím, pokud se týče eh, podnětu, aby výbor Krym zahájil práci na tom, co se dělo v minulém volebním období. Děkuji vám. Ještě prosím, pamatujte, že musíte být také překládána, takže nehovořte nepřiměřeně rychle. Paní Feinberg. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji vám, pane ministře Orlando, za zajímavou prezentaci. Vy jste hovořili o eh, zahraničních bojovnících a eh, my tedy chápeme, že představují ohrožení míru v EU a na celém světě. Také jste řekl, že je třeba Eh, zavést odstrašující tresty. A v této souvislosti mám otázku. Máme totiž určité možnosti přijímat opatření v Radě bezpečnosti. Mě by tedy zajímalo, zda máte návrhy, jak konkrétně eh, byste chtěli postupovat. Ano, děkuji. Teď dávám eh, slovo panu Orlandovi a prosím, aby nám krátce odpověděl na vznesené otázky a pak eh, můžeme tedy dát slovo panu ministru Alfánové. Samozřejmě odpovím na otázky týkající se italského předsednictví. A budu tedy reagovat na práci, na otázky k práci předsednictví. Já myslím si, že eh, záležitosti týkající se Itálie, to snad probereme jinde. Pokud se týče eh, jednotného kontaktního místa na prosincové rady eh, byla iniciační schůzka na to téma. Eh, téma se nyní dostalo do pracovní skupiny. Eh, usnesení, která by měla zohledňovat pozici komise a většinu členských zemí, těch se můžeme brzy dočkat. Bude třeba zajistit dostupnost opravných prostředků a odvolání v případě porušování práv v jednotlivých zemích. Obavy v souvislosti přílišnou komplikovanosti řešení, tak ty samozřejmě má každý. Ale eh, já osobně, eh, pokud byste se mě zeptali, jestli mm, eh, náš kompromisní návrh to řeší, tak odpověď zní ano. Náš kompromis je slučitelný s těmi obavami, tedy ty obavy jsou v něm reflektovány. Tady někdo hovořil o nadměrném optimismu. E, no já, když jsem před půl rokem začal na tomto tématu pracovat, byl jsem pesimistou. Ale to, že jsem optimistou, to znamená, že se nám podařilo vyřešit velmi významné problémy. Výchozí pozice členských států byly velmi polarizované na počátku italského předsednictví a někteří vnímali riziko nového nařízení jako příliš velké, jiní se e, obávali nadměrné zátěže pro firmy. A nad, prostě nadměrnou administrativní zátěž, to byla ta, o tom byla ta obava. Já mám dojem, že toto se nám, tento úzel se nám podařilo rozetnout a že jsme našli vhodnou míru flexibility, která reflektuje odlišné pozice. Nám se tedy podařilo posunout výrazně vpřed. Jinak eh, toto téma by skutečně stagnovalo. Já jsem spokojen, není to jenom PR. Já myslím, že následující předsednictví bude moci velice dobře navázat po vyřešení otázek, tak jak se nám to podařilo. Je třeba připustit, že tady přetrvává obtížné téma vztahu s USA. Ten politický rámec je velmi složitý a to se odráží na eh, našich jednáních v průběhu celého předsednictví osoby zodpovědné za tuto tématiku v obavě administrativě to takto vnímají, čili eh, tady ještě mnoho neznámých. Nicméně podmínky pro další pokračování jsou, ale na začátku předsednictví jsem si rozhodně nebyl tak jistý, jak jsem si jistý dnes. No a pokud se týče toho, co říká paní Kniči, tak eh, tam by nemělo dojít k přesahům a prolínání. Vztahy s ostatními institucemi je třeba dále obrousit, vybrousit, ale myslím si, že ta rovnováha, kterou jsme nalezli mezi členskými zeměmi, umožňuje mě, abych řekl, že vztahy mezi evropským prokurátorem a příslušnými národními orgány se začíná rýsovat. V této souvislosti zazněla ještě jedna podle mě relevantní otázka a ta se týká zásadního problému kompetencí a tedy DPH také mimo jiné. A tady musím říci, že přístup členských zemí je velmi nejednotný. My jsme se pokusili podpořit návrh komise, ale mnohé členské země se trvávají ve velmi silném odporu. V příštím poletí, myslím, se na to právě budeme muset soustředit. A co se týče e-justice, hovořili jsme o akčním plánu na příští léta kde jsme tento prvek uvedli jako prioritu. Co se týče otázku osob uvězněných, absolvovali jsme eh, výměny názorů s technickými experty na téma sdílení eh, osvědčených postupů E, nicméně jde o téma velmi obsáhlé a dosud e, nenastal ten vhodný impuls. V příštím pololetí e, bude třeba tomuto tématu věnovat víc. Já osobně musím říci, že komise v době italského předsednictví prodělávala změny. E, bylo to také krátce po volbách do Evropského parlamentu, čili my jsme e, nechtěli e, činit určité důležité kroky, jako třeba evropský prokurátor a osobní údaje, dokud nebudou další dvě instituce plně funkční Čili proto jsme si vybrali ta méně ožává témata, jako je třeba společné vzdělávání soudců, dědictví, tedy z výboru Krym také. To si zaslouží pozornost. A myslím, že tedy v té pracovní fázi nové komise by bylo potřeba soustředit se na určité důležité body, eh, protože práce, eh, která se tady musí vykonávat, je velice rozsáhlá a bez priorit se asi nepodaří dosáhnout pokroku. Zvláště naléhavé je podle mne téma propojení organizovaného zločinu a financí, čili toky kapitálu. A zde si myslím, že by se parlament měl silně angažovat stejně jako rada. K určitému posunu již došlo, ale zbývá ještě mnoho. K otázce zahraničních bojovníků. Tady bych chtěl zdůraznit jeden specifický aspekt jemu jsme se věnovali také v přítomnosti pana kolegy Alfána, odpovědného za vnitro. Náš přístup eh, vycházel ze skutečnosti, že v právních řádech máme určité mezery, pokud se týče konkrétního popisu trestných činů eh, svázaných s tímto fenoménem musím říci, že eh, z prvního posudku eh, máme takový pozitivní závěr ten, že všichni ministři eh, tento problém si uvědomují, ovšem problém nastává v otázce, zda to řešit či neřešit na evropské úrovni. Důležité ovšem je, abychom tady hovořili společným jazykem. Často jde o postupy, jejichž právní popis a definice jsou velmi složité. Například cestování a přesuny. Tady to, co se děje, téměř odpovídá eh, popisům trestních činů. Jenomže hm, eh, právě ty popisy jsou odlišné v jednotlivých zemích, čili to může vést ke sporům. My, když jsme v 70. a 80. letech zápasili s ideologickým a politickým terorismem, když eh, tehdy eh, vlastně došlo k diverzifikaci právních eh, řádů, tak i teď máme nebezpečí, že solové postupy členských zemí by mm, mohly situaci zkomplikovat. A já tady bohužel zatím nevnímám eh, ochotu vytvořit společný právní nástroj. Prostě je třeba alespoň nalézt společnou řeč. Tak eh, řekl bych, že jsem snad zodpověděl všechny základní otázky k tématům, jimiž jsme se věnovali v průběhu našeho předsednictví. Já tedy obvykle nebývám optimistou, nicméně zde opakuji, že se nám podařilo nalézt v určité situace a teď eh, jak si odhlížím od eh, řeckého předsednictví, které odvedlo kus práce, avšak nebylo možné některé procesy dokončit, eh, tak pokud se týče toho evropského prokurátora, tom jsme byli úspěšní, ochránili jsme jeho nezávislost, protože ta minulá jednání se týkala zvláště kolegiality a záruk pro členské země, co se týče eh, nečinění eh, změn mechanismů jednotlivých trestních řádů. Některé země byly ochotny komunikovat velice dobře a na poslední radě eh, došlo ke značnému posunu stanovisek a to považuji za velký úspěch a v dalších eh, jednáních je třeba pokračovat. Ale hm, i kdybychom hm, tedy uzavírali eh, vyjednávání teď, tak eh, i v této fázi jsme dosáhli značné autonomie pro evropského prokurátora. Nebude tedy jenom jakýmsi odleskem národních prokurátorů, bude to subjekt, který je opravdu evropský a nejenom koordinátor národních prokurátor. Toho se nám podařilo dosáhnout a v této souvislosti tedy můžeme tvrdit, že jsme dosáhli velmi pozitivního pokroku. Nechci to nějak nadměrně zdůrazňovat, tam myslím, že je pokrok rozhodující. Very much, uh, minister... Děkuji vám, pane ministře Orlando, uh, za vaši komplexní odpověď. A nyní můžeme tedy pokračovat a zaměřit se na oblast vnitra. A už tu máme pana ministra Alfana, což je italský ministr vnitra. Ještě jednou vás vítám mezi námi. Také vám nyní připadl ten úkol představit nám závěry italského předsednictví v oblasti vnitra. Spravedlnost už jsme si vyslechli. Vy jste se zúčastnil setkání G6 ministrů vnitra v Paříži a myslím si, že toto je tedy také dobrá příležitost, abyste pohovořil i o tomto setkání, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice vděčný panu předsedovi a členům tohoto vašeho výboru, že mi poskytli příležitost, abych mohl tedy načrtnout, jaký byl ten základní vývoj v oblasti uh, vnitra v průběhu italského předsednictví. Z politického hlediska je dobré říct, že Itálie převzala předsednictví hned po evropských volbách a že se jednalo tedy o konkrétně citlivý moment pro Evropskou unii jako takovou, ale také pro jednotlivé politické oblasti a vnitřní záležitosti. Předefinovával se štokholmský program prostřednictvím nových usměrnění z e, černové, červencové rady. Itálie se snažila zajistit tedy kontinuitu nejrůznějších iniciativ, které byly spuštěny již v minulosti. A také jsme chtěli také převzít i výstupy z jiných ustanovení abychom zajistili hlubší spolupráci s nadcházejícími předsednictvími, tedy s lotyšským a hlavně s lucemburským. Migrační politiky ty byly středobodem naší pozornosti, řešili jsme je i na Milánské radě. Velice pragmaticky jsme přistupovali k tomu, jak čelit k migračnímu traku na vnějších hranicích EU. To, co se stanovilo v Miláně, to vycházelo z toho, vycházelo z práce také Evropské středomorské task force. Rada tam přijala text závěru, který se nazývá Akce pro to, jak lépe čelit migračním tokům. A tyto závěry a jejich aplikace může znamenat významný krok, jak tedy si přejeme, aby působila Evropská unie v této oblasti migrace. Tento dokument si klade za hlavní cíl vytvoření takový model strukturované reakce na situace, kterým čelí právě středomorská oblast a aby se tento model následně mohl aplikovat i na jiné zeměpisné oblasti, nejen v tom středomoří, protože nejen tato oblast je zdrojem obav pro Evropskou unii. Dovolte mi, abych také vyjadřil hluboké uspokojení z toho, že se spustila nová fáze řízení vnějších středomorských hranic, a to prostřednictvím operace Triton, kterou připravila agentura Frontex. Myslím si, že je to opravdový úspěch a to nejen pro italské předsednictví, které se zapojilo i do přípravy té středomorské task force, ale je to významný pokrok i pro celou Evropskou unii. To je opravdu dobrý signál pro posílení kontroly vnějších hranic a migračních toků. A co se týče to posílené, toho posíleného řízení vnějších hranic, v závěrech jsme se soustředili i na vylepšení těch přijímacích systémů a na spolupráci s třetími zeměmi. To je strategicky velice důležité pro Evropskou unii v oblasti migrace. Migrační tlak na vnějších hranicích EU to je takový strukturální údaj, se kterým budeme muset umět pracovat v nadcházejících letech. Potřebujeme tedy posílit působení Evropské unie vůči třetím zemím, abychom zabránili tomu nekontrolovanému odchodu migrantů z těchto zemí, protože ti jsou často oběťmi obchodníků s lidskými bytostmi je zapotřebí podpořit politiku EU, která se bude zakládat na globálním přístupu k migraci, tak jako to schválila Rada eh, v prosinci 2005. Musíme opravdově využít partnerství a dohody, které jsou již podepsané a eh, ukončit dohody s dalšími třetími zeměmi. Například připravuje se dohoda s Nigérií je jasné, že v jednotlivých eh, těch zemích jsou různé politické scénáře, jsou tu určité překážky a problémy, jako například v případě Líbie, a proto je zapotřebí být rozhodnější a lépe spolupracovat mezi jednotlivými zeměmi. Je zapotřebí také posílit interakci mezi různými mezinárodními organizacemi jako UNHCR a nebo s Mezinárodní organizací pro migraci. No, abychom posílili tyto akce, tak je zapotřebí posílit součinnost mezi politikou vnitra, zahraniční politikou Evropské unie také, abychom dosáhli to zblížování se cílu a navýšili výsledky. No a z tohoto hlediska italské předsednictví na jedné straně podpořilo účast na posledních radách pro spravedlnost a vnitro e, představitele ESVČ. A na druhé straně jsme v Římě 27. listopadu zorganizovali významnou společnou konferenci ministrů vnitra a zahraničních věcí EU. A tam cílem bylo právě prohloubit tu spolupráci v této oblasti. Vůbec poprvé se sešli společně ministři vnitra a ministři zahraničí toho 27. listopadu. Vycházeli z návrhu eh, z Říma a Kromě toho italské předsednictví v Římě zorganizovalo i pravidelnou schůzi ministrů zahraničí v rámci procesu z Rabatu. To je zase takový významný dialog, který provádíme mezi zeměmi východně střední Afriky a EU. A v tom listopadu se tedy e, naši ministři setkali se zástupci zemí afrického rohu to je vůbec první takové setkání, které by mělo od eh, nynějška spustit takový strukturovaný dialog a zabývat se tedy rabatským procesem. Mezinárodní úspěchy jsou nebo vývoj situace je právě důvodem pro to, proč eh, panuje znepokojení a proč dochází k navyšování toho migračního tlaku z Libie směrem do Itálie. Ten tok utečenců eh, přicházejících ze Sýrie narostl dramatických rozměrů a mohlo by to mít destabilizační dopady na eh, ty hraniční země, na migrační scénáře a pak samozřejmě dopady v sociální a politické oblasti žadatele o azyl a samotné řešení jejich situace, to je opravdová výzva v této situaci a proto potřebujeme lépe řídit migrační toky. Loni jsme schválili celou řadu normativních kroků na úrovni EU, které umožnily dokončit druhou fázi takzvaného společného evropského azylového systému. Italská vláda, podobně jako ostatní, Členské státy nyní musí zajistit působení tohoto systému, a to v rámci cílů, které byly definovány v nových strategických ustanoveních toho 26. a 27. července 2014. Je to významný cíl na cestě, která vede tedy k postupům, eh, úrovním eh, nebo postupům a pravidlům pro přijímání těchto migrantů. Ale potřebujeme v této věci pokročit ještě dále. Potřebujeme mechanismus pro vzájemné uznávání rozhodnutí v asilové oblasti. Italské předsednictví se snažilo zavést eh, takovou debatu i na technické úrovni, i když víme, že tento cíl je velice těžko dosažitelný. Nicméně úsilí italského předsednictví se snaží rozvíjet to jednání o změně dublinského nařízení, co se týče těch nedoprovázených nezletilých konkrétně. A to, jak to v červenci navrhla komise, my doufáme, že právě lotyšské předsednictví v tomto bude v naší práci pokračovat. Nyní probíhá diskuze mezi členskými státy o projektech určitých středisek pro migranty ze třetích zemí nebo z transitních zemí, a to v úzké spolupráci s UNHCR. Probíhá také screening azylových žádostí, co se týče jejich přerozdělení na úrovni EU. Tady musíme se řídit zejména kritériem solidarity, a také principem dobrovolnosti členských států. Italské předsednictví se také soustředilo na rozvoj um, toho režimu řízení migrace. Doufám, že ti, kteří k nám přicházejí v rámci bona fide a také vycházíme z toho balíčku tzv. chytrých hranic. Přejeme si zajistit vnější hranice a mít dobré vztahy s třetími zeměmi a s jejich občany. Přejeme si také podpořit eh, ekonomickou perspektivu nejen v Evropské unii, ale i v těch třetích zemích. Také jsme vyvinuli úsilí, co se týče návrhu směrnice o podmínkách přijímání a pobytu ehm, členů třetích zemích, a to za účelem výzkumu, vývoje a studia a doufáme, že co nejdříve budeme moci zahájit rozhovory s parlamentem. Co se bezpečnosti tý, týče, tady jsme se konkrétně věnovali otázkám radikalismu, terorismu, organizovanému zločinu a také všem těm kriminálním fenoménům, které jsou napojeny na nelegální migraci, jako je právě například obchodování s lidmi. Tyto priority společně s bojem proti kybernetickému zločinu byly podrobeny nebo se staly tématem také zprávy, která by měla být schválena v polovině příštího roku. Připravuje se tedy tento dokument a tady italské předsednictví podporuje i schválení textu závěru rady z 5. prosince letošního roku. Co se týče organizovaného zločinu, Itálie navrhla právě přijmout závěry rady z toho 5. prosince. Jsou to závěry, kde se hovoří o infiltraci organizovaného zločinu do legální ekonomiky, a to prostřednictvím vysledovatelnosti a také monitoringu finančních toků a bereme do úvahy zejména veřejné zakázky. Samozřejmě, že je organizačně velice složité tuto oblast nějak sledovat, tedy to, jak je zorganizován organizovaný zločin a proto potřebujeme i navýšení informovanosti po celé EU, abychom mohli být účinnější a abychom posílili i ty orgány účinné v prosazování práva. Posilujeme také eh, naše sítě, které bojují proti kriminálním mafiánským organizacím. Tady vycházím z usnesení Rady pro spravedlnost zase z toho 5. prosince. V rámci boje proti terorismu a proti radikalizaci italské předsednictví věnovalo pozornost fenoménu zahraničních bojovníků. 30. srpna 2014 Rada požádala o urychlení opatření, co se týče zablokování právě přísunu přístupu těchto bojovníků do Libie a Sýrie. To znamená, tomuto tématu jsme věnovali velkou pozornost. Rada pro spravedlnost a na toto téma diskutovala i na zasedáních v říjnu a v listopadu a přijala specifická opatření. Bylo to vysoce prioritní. Ministři poukazali na to, jak zlepšit kontrolu vnějších hranic a to z krátkodobého hlediska. Také si přejeme tento přístup vylepšit z toho střednědobého hlediska. A co se týče informace, informování, tady se snažíme o vylepšení systému, zejména systému SIS-2 a databáze Europolu. Rada také zanalizovala možnost lepší soudní spolupráce a reakce na tento problém. Abychom mohli čelit radikalizace, radikalizaci, tak Rada schválila usměrní ustanovení o strategii EU pro boj proti radikalizace a nabírání dalších bojovníků. Tato ustanovení jsou velice důležitá právě v případě těch zahraničních bojovníků. A také je důležité aktualizovat naši strategii z července 2014. Už tu máme i některé aktivity, které provádějí členské státy v této věci. A abychom také mohli čelit radikalizaci na internetu, tak 8. října jsme v Lucemburgu svolali neformální večeři a setkání s významnými kolosy internetu a vycházeli jsme také z toho, že ty významné internetové společnosti jsou velice důležité co se týče organizování společenství, bývají tu určité útoky nejen na vlády, ale na celé národy a je proto důležité nalézt nové způsoby spolupráce a zároveň respektovat základní práva. A proto je zapotřebí spolupracovat s těmito podniky, internetovými firmami. Italské předsednictví věnovalo velkou pozornost také opatřením proti terorismu a to na úrovni různých pracovních technických skupin. To znamená, podařilo se nám vylepšit i fungování našich, naší práce. Nicméně chci říci, že hrozba stále se trvává, je vážná. Spolupracujeme s úředníky v boji proti terorismu i nadále budeme monitorovat, jak se, jak se ta příslušná opatření provádějí. V průběhu říjnové rady proběhla také hloubková diskuze na téma zahraničních bojovníků. A zejména co se týče ustanovení ve dvou věcech, tedy za prvé pokračovat v té již započaté práci a pak lepší působnost, lepší kontrola, na vnějších hranicích a proto plně využívat eh, možnosti systému SIS-2. Rada schválila 22 specifických opatření z června 2013, kdy je představil koordinátor boj proti terorismu. Na základě našeho návrhu italského předsednictví Došlo také zhodnocení těch přeshraničních jednotek ad hoc pro boj proti těmto zahraničním bojovníkům a potřebnosti vyměňovat si informaci v této tématice. Také jsme spustili projekt spolupráce s Europolem, který si klade za cíl vytvořit evropskou síť kontaktních bodů proti terorismu, výlučně se týkající těchto zahraničních bojovníků. Mnohé evropské země tato iniciativa zajímá a bude se s nimi podepisovat operativní protokol. Na radě jsme přijali také určité línie postupy pro implementaci strategie Evropské unie, co se týče radikalizace a náboru těchto um, teroristů. No a na závěr bych vám rád poděkoval za tuto příležitost. Je to pozitivní příklad eh, od toho, jak mohou naše instituce spolupracovat a já jsem přesvědčený, že v budoucnosti Evropská unie si bude vyžadovat ještě větší míru spolupráce mezi parlamentem a radou protože naším cílem je budovat lepší a bezpečnější Evropu. Děkuji vám za pozornost. Pane předsedo, chci jenom doplnit, že na G7 eh, odpověď na vaši otázku. Jedná se o neformální setkání, které se konalo v Paříži 6 listopadu a bylo by to spíš na kolegovi Kasněvovi, aby tady informoval. Takže bychom, bych nechtěl zacházet do oblasti, která nespadá do mojí působnosti. Děkuji um, také za uh, tyto závěry. Máme nyní devět přihlášek do diskuze. To je hodně vzhledem toho, kolik máme času, takže prosím, buďte struční dvě minuty maximálně. Ehm, máme dobré tlumočníky, ale abychom skutečně mohli tlumočit, tak musíte mluvit pomaleji, když mluvíte. Takže prosím, jako první má slovo paní Mecula. Děkuji, mm, pane ministře, za to, že jste mezi nás přišel e, za vaši obsáhlou zprávu. E, já se zaměřím na několik principiálních bodů a pak moji kolegové budou to dále rozvádět. Co se týče migrace, jak jste říkal, Itálie sehrává důležitou roli v záchranných operacích e, ve Středomoří. To je operace Mare Nostrum která eh, byla jednostraná, vojenská a nyní dospěla k závěru. Před eh, rokem po tragédii v Lampeduze Evropský parlament schválil velice důležitou rezoluci, kterou eh, schválili všechny politické skupiny a která dala jaksi mm, doporučení, jak pokračovat dál, co se týče imigrace a azylu. My jsme v této rezoluci žádali mechanismus založený na objektivních kritériích, což by snížilo tlak na ty členské státy, která dostávají nejvyšší počet um, žádostí o azyl a žádostí o ochranu, tedy největší počet, co se týče poměrně, eh, v poměru k velikosti. Co eh, udělala rada v této věci? Dále se týče relokací. Um, to je velmi důležitý nástroj, který může pomoci členským zemím, jako je ten můj Malta. Můžete nám dát více informací? Byly, kde došlo k nějakým změnám, co se týče um, závazků členských zemí, které by mohly pomoci jiným členským zemím. Vím, že v radě byly nějaké změny, ale teď máme pocit, že uh, se nic od té doby nestalo. Ehm, dále jste eh, mm, spokojeni s fungováním Frontexu? Myslíte si, že to bude úspěšné eh, ve srovnání s Mare Nostrum? My všichni víme, že operace může být úspěšná pouze pokud členské státy budou mít eh, dobré zdroje. A uh, Můžete nám říci, zda došlo k nějakému posunu v členských zemích, co se týče jejich příspěvků? Na závěr, co se týče strategie vnitřní bezpečnosti, poté, co se projednávají tedy konkrétní opatření. Můžete nám říci, jaká opatření, o jaká opatření se jedná, co se týče nárůstu extremismu a radikalizace. Také mám otázku ty zahraniční bojovníky, ale myslím, že to, na to už jste ve své intervenci reagoval. Děkuji. Jako další má slovo paní Činiči. Děkuji, dě, já děkuji, pane ministře. Děkuji za velice uh, kompletní a úplnou prezentaci vaší práci. Uh, vy jste nám, pane ministře, eh, prezentoval velice jasný obrázek toho, co se, co, co se udělalo v oblasti bezpečnosti. A Eh, jistě byly vytvořeny základy pro další práci eh, předsednictva. Já bych eh, chtěl se zaměřit na téma týkající se ochrany nezletilých. Vy jste zmínil mladistvé bez doprovodu, imigrance. Ehm, samozřejmě otázka mladistvých bez doprovodu je závažné téma a mě by zajímalo, jaký systém, jaké postupy existují, jaké e, záruky, jaká péče o tyto mm, osoby existují, kde jsou ubytováváni. Dále, co se týče nezletilých, tak eh, se chci zeptat eh, na eh, pašování, překupnictví. Jaká opatření jsou přijímány, co se týče nelegálního pašování mladistvých, nezletilých osob? Aby mm, ministři mohli odpovědět, tak musíme uzavřít eh, seznam řečníků. Další je kolega Kalaskajo. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře Alfano, já mám tři připomínky. Ta první, chci poděkovat italskému předsednictví za vykonanou práci a za naprosto ukázkovou spolupráci s parlamentem. Za druhé, chci poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali migračním tokům a situaci ve Středomoří a souhlasím s vámi s tím, že je třeba mít globální přístup k situaci ve Středomoří a k řízení migračních toků, ale je třeba také v krátkodobém hledisku něco udělat, proto aby Středomoří nebylo hřbitovem Evropy, jak papež zmínil naposledy ve Štrasburku. A za třetí chci říci, že jsem byl zklamán s postojem Rady z 5. prosince ohledně zhodnocení Schengenu. Já jsem očekával, že by Rada usnadnila eh, vstup v platnost nového modelu a že prohlásí maximální veškerou podporu institucím, které budou mít posílenou roli v tomto systému hodnocení, ale rada udělala něco jiného. Rada sama sebe pochválila za 15-leté hodnocení. Toto hodnocení bylo desproporční, to nefungovalo. My jsme se zhodli na tom, že tam byly dvojí standardy, že to hodnocení bylo velice náročné, když nějaký stát chtěl vstoupit do Schengenu a Bulharsko a Rumunsko to velice dobře pocítili, ale pak když nějaký členský stát už je v šengenském systému, tak už je to jiné. Takže z toho dokumentu rady se mi zdá, že je to nějaký pokus vrátit se zpět, zpět, když to hodnocení eh, šengenského systému bylo jenom takovým, takovou technickou záležitostí a ne nějakým nástrojem společenství. Mě to prostě zklamalo, není to podle mě správný postup. Děkuji. Thank you. Uh, the next colleague is uh, Ms. Schlein. Paní Schlein. Děkuji vám. Děkuji za vaši zprávu. Já jsem se chtěla zeptat, um, vy jistě, tuto operaci vítáte, jde jistě správným směrem, uh, sdílení odpovědnosti co se týče tedy výzvy, která by se neměla týkat jenom hraničních zemí k Evropské unie, ale měla by to být skutečně evropská otázka. No, jsou s tím spojené mnohé obavy. Jak víte, tak tato operace nemá k dispozici ty samé prostředky. Ty prostředky jsou nižší než ty, které, má které dalo k dispozici Itálie na v případě Mare Nostrum. Je tady i téma hranic Není to těch 170 no jo, ale jenom 30. Pak není jasný mandát. Um, um, obavy má i ředitel Frontextu v této souvislosti. Doslechli jsme se, že po tom měsíci, co to funguje, Mohli byste nám k tomu říci něco bližšího? Nemůžeme být spokojeni ani e, s tím, že by se ten problém takto vyřešil. Myslíme si, že je tady riziko, že jednoduše se e, budou lidé dále topit a budou mrtví moři, které se stalo skutečným hřbitovem. Potřebujeme společnou azylovou politiku v Evropě. Děkuji. Um, pane ministře, já mám čas jenom položit na jednu otázku. Již to kolegové nadnesli, týká se to Mare Nostrum. Uh, operaci To Myslím, že někdo neříká pravdu. Vy tvrdíte, že Evropa s Frontexem začala mm, dělat věci, které již nemohlo, nemohla Itálie dělat sama. Klaus Rostler, ředitel Frontexu, ve svém dokumentu říká něco jiného. On říká, že má obavy v souvislosti s mnohými záchrannými zásahy Itálie, které se dějí mimo těch 30 mořských mil, které stanoví Unie. Prý to nejsou mm, koherentní kloky a v budoucnu nebudou zohledňované. Takže kdo eh, tady eh, lže v tomto smutném příběhu, pane ministře? Chci se zeptat, eh, chci vás požádat, abyste to vysvětlil, abyste to vysvětlil Frontexu, abyste agentuře připomenul, co se stanovilo koncem roku 2013. Tedy třeba kontrolovat nejenom hranice, ale hledat i eh, možnosti záchrany. Děkuji. Děkuji. Další má slovo paní Ferrar. Děkuji, pane předsedo. Zdravím pana ministra. Také já přejdu k Tritonu. Kolega Spinelli již zmínil toto téma, takže vás žádám o blížší informace. Kom, kom, o kompenzaci, kompetencích této operace, vy mluvíte o vnějších hranicích. Evropský parlament ani minulý měsíc organizoval setkání, kterého se účastnil i admirál italského námořnictva. Mluvilo se tam o tom, že čistá kontrola vnějších hranic by měla existovat současně s operacemi hledání a záchrany je tedy možnost jít i dále než těch 30 mil. Je možné hledat a zachraňovat eh, jinak. Takže prosím blížší vysvětlení. Také vás žádám, abyste vysvětlil něco, co se týká eh, procesu s kartou. A pak, co se týče efektivnějšího řízení migračních toků a spolupráce, s Mezinárodní organizací pro migraci, ONHCR. Není jasné, z čeho mají se skládat tyto projekty, kdo bude konkrétně je vykonávat, kdo se bude zabývat možnými porušením lidských práv. Žádám vás o Eh, objasnění tohoto procesu, který nyní začal minulý měsíc. A k italskému předsednictví, co se týče vnější hranice, měli jste se zabývat i zlepšením systému, tedy podmínek, za kterých eh, se u nás nachází žadatelé o azyl. Z Itálie jsou známé skandály, infiltrace mafie do těchto center, um, detence žadatelů um, azyla migrantů, takže by mě zajímaly informace v souvislosti s finančními um, propojeními v těchto věcech. Je zřejmé, že, v těchto, že je potřeba skutečně bojovat proti uh, tomu, jak kriminální organizace mafiánského typu Eh, mohou zneužívat zoufalství žadatelů o azyl. Děkuji. Vážení kolegové, máme tady stále uh, řadu kolegů na seznamu. Žádám vás, abyste prosím se omezili na jednu minutu, protože jinak nebude mít ministr čas na odpovědi. Takže prosím se zaměřte na jednu minutu, paní Bjork. My ve frakci GOE se domníváme, že proklická zelová politika EU vychází ze špatných východisek. E, je tady zaměření na represivní opatření místo toho klást ty správné otázky, tedy jak zlepšit přijímání v Evropě. My máme kapacitu pro přijetí více lidí, ale potřebujeme proto důstojný systém příjmu. To by mělo být východisko do budoucna, až budeme definovat naši politiku. Moje otázka na předsedu se týká dvou bodů, ten, ten druhém už jsme mluvili. Jednak jsme se pokusili hledat odpovědi na Eh, tyto věci a kolik eh, tedy jich bylo zadrženo policií a co se s nimi stalo. Byli posláni zpátky, byli propuštěni nebo jsou stále ještě ve vazbě? Na to potřebujeme odpovědi. Další otázka. To už tady zaznělo, to je ten proces. My jsme velmi kritičtí, když spolupráce začne s tím, že Eh, tady hrozí externalizace hranic EU neakceptovatelným způsobem. Není možné s třetími zeměmi spolupracovat tak, aby oni kontrolovali uprchlické toky. To není akceptovatelné. Spolupracovat s diktátory. Já bych o tom chtěla další informace, to je všechno. Děkuji. Další je paní Weinberg.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 Ještě nejsem paní. Děkuji. Pane ministře, mě, já bych se chtěl zeptat na rozdíl v činnosti Tritonu Mare Nostrum. A jako kolegové přede mnou se vyjadřili v této věci, Mare Nostrum bylo záchranou operací do velké míry. Je třeba říct, že v této souvislosti bylo i hodně úmrtí ve středozemním moři. A mm, v mnoha případech nemáme žádné stopy. Dochází k sexuálnímu zneužívání, dochází mm, mm, v v případě mladistvích a podobně, aby nedocházelo k tragédiím, je nutné zabránit tomu, aby se historie opakovala. Mm, by bylo vhodné změnit perspektivu a mm, nebylo by dobré pomáhat lidem tedy v zemích původu, v zemích, kde jsou války a podobně, protože 80% těchto lidí, jak víme, pochází z Libie. Bohužel v Evropě někdo jsou ti, kteří nesou odpovědnost za to, co se stalo v Líbii. Takže ti, kdo způsobili ty škody v zemích, jako je Líbie nebo Syrie, tak by se měli snažit vyřešit i příčiny tohoto fenoménu, který tady máme. Co se týče návratu ilegálních migrantů, tak někteří budou mít uznané právo pobytu někteří ne. Mohl byste nám i k tomu něco říci? Uh, next is uh, Miss Daly. Please concise. I'll promise I'll be quick. Nyní paní Daly. Eh, pokud se týče nelegálních migrantů, eh, pan Alfan hovořil o legální migraci na kanálech, kudy se ubíral. V tomto parlamentu o tom také hodně hovoříme a teď mě zajímalo, jak se k tomu staví jednotlivé členské země a nakolik můžeme mm, počítat eh, se migračními toky, které budou respektovat tyto kanály. Dále eh, je třeba, aby se Evropská unie eh, více přihlásila k programu umístování eh, těchto uprchlíků. Eh, některé státy jsou pro, ale jiné eh, trvají na pouze dobrovolných závazcích. Mně to tady nepřipadá, že by se tím Evropská unie adekvátně zabývala, čili jaká opatření chystáte do budoucna. Děkuji a teď ještě moje otázka. Vy jste hovořila o, o, hovořil o e, záznamech o cestujících, e, že tedy rada by se jimi měla zabývat. My máme směrnici z roku 2012 a letos v dubnu Evropský Eh, soudní dvůr rozhodl o plošném uchovávání těchto dat a mě by zajímalo, do jaké míry eh, se tím rada chce zabývat a jak na to chce politicky, případně právně reagovat. Takže děkuji vám za Eh, toto a nyní vám, prosím, eh, dáváme 10 minut na vaše odpovědi, neboť eh, jsme si vyjednali prodloužení tlumočení opět. Máte slovo, pane ministře. Grazie, presidente. Mi dá 10 minuty. Děkuji, pane předsedo. Takže mám 10 minut, dobře. No, otázek bylo mnoho, tak já se pokusím být stručný. Tak eh, nejvíc eh, se tady eh, lidé hm, zajímali o migraci a já myslím, že neexistuje jediný krok, kterým toto lze vyřešit a hm, fenomén Eh, nelegální migrace, tak eh, ano, samozřejmě eh, máme strategii a té se musíme maximálně věnovat. Tato strategie se zabývá kooperací se třetími zeměmi, důležitou úlohu hraje agentura a Frontex. No Evropa by měla být schopna eh, vytvořit jakýsi společný systém migrace a mm, mm, pokud tedy nebudeme mít na zřeteli tuto potřebu společného postupu, jen těžko si dokážeme představit, že by Evropa byla schopna řešit takovýto fenomén. Je to záležitost naléhavá, ano. Je to fenomen naší doby a věnovat se politice eh, migrace eh, pouze proto, že je to právě teď naléhavý problém, no to asi nepůjde. Je, musíme si uvědomit, že na protějším břehu Středozemního moře Eh, se válčí a společnosti jsou ve velmi nestabilním stavu. Čili migrace je problém, jehož aktuálnost přetrvá. Tak je to vždycky v případě válečných konfliktů. Proto tedy parlamenty a ženské státy mm, musí pracovat eh, na obecné vizi. Musím říci, že úspěchem našeho předsednictví je, že se nám podařilo zainteresovat vlády mm, některých východoafrických zemí a zemí afrického rohu eh, na společných diskusích eh, o obchodování s lidmi, a o nelegální migraci. Zabývali jsme se eh, výhledem do budoucnosti a kontrolou hranic. A já bych chtěl eh, zdůraznit, eh, že je tady třeba spolupracovat a to dobrovolně. Naše pracovní hypotéza je, že bychom měli trvat na zapojení eh, mezinárodních organizací. Čili to je základ, z něhož potom vyplývá všechno ostatní. Hranice, no tak to souvisí s Frontexem samozřejmě. Odpovím pouze všeobecně. Já osobně eh, jsem navštívil hangár na letišti v Lampeduze. Prohlédl jsem si lidské pozůstatky umístěné tam eh, v pytlech. Eh, viděl jsem tam třeba jeden vak, ve kterém ležela tělesné pozůstatky matky s dítětem No, e, je to věc, e, za kterou máme zodpovědnost. Měli jsme zde operaci Frontexu, která trvala rok, stála nás 9 e, milionů ročně. Zachránili jsme desítky tisíc lidí, ale zdaleka ne všechny. Podle našich výsledků eh, je nějakých asi 1500 eh, eh, lidí, kteří jsou nezvěstní a pak máme další stovky těch, kteří byli dopraveni na pevninu nebo na ostrov mrtví. A dá se očekávat, že tedy mm, ta reálná čísla budou ještě větší. Ostraha eh, hranic, to je de facto eh, poměrně eh, nová eh, záležitost. My jsme jako jednotlivé země eh, velice oslabili ostrahu naší vlastní hranice, ale teď máme hranice společné a hledáme, jak je střežit. A to je právě to, co se odehrává ve Středomoří. A musíme se zabývat ovšem také dalšími hranicemi Evropské unie na mořích v rámci operace Frontex tak eh, jak si my se musíme řídit eh, mezinárodním právem a respektováním lidských práv, to není jenom otázka Frontexu. Eh, v podstatě nelze říct, že jestliže někdo žádá o pomoc, tak tuto žádost nevyslyšet. Prostě otázka lidskosti a lidských práv, to je to nejdůležitější a mm, to prostě má přednost před všemi ostatními aspekty. Hranice probíhá 30 mil od pobřeží a e, jakmile mm, zachytíme nouzový signál, nemůžeme ho ignorovat. Byla tedy uzavřena ta e, operace Mare Nostrum, ta se tedy postupně utlumuje a určité tedy italské lidi, lodi se e, stěhují k šengenské hranici. No a e, tím tedy končí Mare Nostrum a začíná nová operace Triton v rámci Mare Nostrum se podařilo zachránit 3626 lidí, tak to jsou skutečnosti. Všechno to, co se týká příslušných eh, rozhodnutí, tak to máme na papíře, všechno to transparentní, takže tady mm, nemůže docházet k nějakým hříčkám se slovy. Eh, diskutoval jsem o, eh, o tématu moří, eh, také Afriky a teď se pobavme o Evropě. Velmi citlivým tématem je umístování imigrantů a to je něco, co tady Eh, co, co patří tedy ke konstrukci Evropy. Solidarita a odpovědnost to je záležitost nás všech. A zvláště tedy eh, chceme-li bojovat proti tomu, eh, proti tomu, co je v podstatě nejvíce nelidské, to, je to pašování lidí přes Středozemní moře. musíme vlastně bojovat už na začátku té cesty. Bojovat proti tomu, aby eh, proti těm eh, eh, vrahům, kteří si nechávají zaplatit za to, že lidi naloží do nebezpečných členů, člunů a pošlou přes moře. To je jedna věc. Druhá stránka je tady v Evropě. Tady si musíme uvědomit společnou zodpovědnost všech vlád a mm, dalších evropských orgánů. A mm, s tím souvisí společný evropský eh, imigrační a asilový systém a eh, tady mm, o tom hovořila paní Kiniči ehm, a to je problematika nezletilců bez doprovodu. Zabývali jsme se návrhem komise, kterým se mají změnit ustanovení dublinského rozhodnutí v souvislosti právě s těmito nezletilci bez doprovodu. Chceme zohlednit to, co je v rozhodnutí soudu i v návrhu komise. A v této souvislosti je třeba připomenout také rozhodnutí číslo 648 lomeno 11 který řeší zájmy nezletilých osob. My komunikujeme s paní zpravodajkou Vikstrémovou. abychom měli tedy co nejvíce a hlavně včas informace z Rady. Rada si přeje, aby triolog s Evropským parlamentem e, byl zájem co nejdříve. A chceme tedy posílit tento aspekt tak, aby nezletili byli chráněni vždy a všude. Co se týče otázky kolem soudního dvoru, rady a tak dále k PNR, stanovisko rady s, podle posledního zasedání je takové, že se očekává rozhodnutí. Rada nemůže být neflexibilní a zdůrazňuje vůli eh, co nejlépe a co nejvíce pracovat s Evropským parlamentem na kompromisu. Kompromis v tomto historickém okamžiku se týká nalezení rovnováhy mezi svobodou pohybu a ochranou osobních údajů a bezpečnosti. Každý aspekt zde sehrává svoji roli, taktéž každá instituce. A nyní je na parlamentu, jak tomu přistoupí, tedy aby nebyla jedna z těch hodnot Eh, zdůrazněná především a ty ostatní upozaděny. Co se týče Libie, jak se ptal pan Fontána, eh, tak ano, eh, Libie musí zůstat prioritním tématem pro mezinárodní společenství. Potvrzuje to i fakt, že bez integrované strategie spolu se zahraniční bezpečnostní politikou EU. Ehm, prostě bez této spolupráce to nepůjde. Ehm, pane kolego, děkuji vám za uznání ehm, práce, kterou jsme odvedli za období předsednictví. Je pravda, že je třeba se poučit z předcházejících zkušeností tak, aby Schengen byl blížší a přívětivější k evropským občanům, poněvadž nesmíme zapomínat na šedé zóny, které přetrvávají. Sono state fatte domande anche eh, riguardo. Měli jsme tady i několik dalších otázek. na téma legální migrace. Paní kolegyně Dali, toto je centrální téma. Spolu s nelegálními a neregulérními imigračními toky a s problematikou obchodování s lidmi, eh, tak my se v v celém toto kontextu musíme soustředovat na legální migraci, na ilegální usměrňování a to jsme činili během půl roku našeho předsednictví a já myslím, že eh, by se toho energicky mělo ujmout také lotyšské předsednictví, které konec konců na poslední radě eh, toto prohlásili v rámci svých záměrů na příští poletí. Tak myslím, že jsem zodpověděl vše, jakož i vyčerpal deset minut a omlouvám se, pokud eh, mě něco uniklo. Ale když se tak dívám do svých poznámek, myslím, že jsem zodpověděl vše. Pane předsedo, pokud jsem eh, na něco neodpověděl, teď můžeme to vyřídit eh, písemně. Děkuji vám. E, mně je taky velmi líto, že už musíme končit. Už teď jsme přetáhli. Myslím, že program vašeho předsednictví byl velmi e, ambiciozní. Dnes jste nám poskytli velmi podrobné informace a samozřejmě vám blahopřejeme předsednictví k prvnímu lednu přebírá eh, lotyšské předsednictví a vzhledem k tomu, že končí právě poslední zasedání výboru v tomto roce, děkuji všem vám, děkuji sekretariátu, eh, tlumočníkům, všem zaměstnancům, kterým přeji veselé Vánoce, dobře si odpočiňte, uvidíme se příští rok.